proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 16, původní text pro, proti, zdržel se, přijato. 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 18, původní text, dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 29, původní text pro, proti zdržel se přijato, odstavec 30, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, odstavec 34, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, 35, původní text, čtyři části, první část pro proti, zdržel se přijato 2 pro, proti, zdržel se 3, tí čas pro, proti, zdržel se přijato, čtvrtá část pro, proti, zdržel se přijato. Jedna, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 38 původní text pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijal, zamítnuto. 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 původní text, tři části, první část pro, proti, zdržel se, přijato druhá a třetí část, jmenovitě druhá část, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato třetí, druhá, třetí část zahoj hlasování. Třetí část. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 57 původní text, tři části, první část pro. Proti, zdržel se, přijato, druhá část pro. Proti, zdržel se, přijato, třetí část pro. Proti, zdržel se, Přijato. 58, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část jmenovitě zahájí hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato. 8, mm, původní text pro, proti, zdržel se přijato. 29 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 jmenovitě zahají hlasování. Alle abgestimmt Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. E v původní text ve části částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, přijato. E, usnesení celé, takto pozměn hlasování, jmenovitě zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuje hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke zprávě pana kolegy McAllistera. Pozměňovací návrh 3 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 6 pro, proti. Zdržel se zamítnuto 4 původní text pro, proti, zdržel se, přijato, 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, odstavec 5, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 13 pro, proti, zdržel se, přijato, Původní text je tím vyřízen. Teď 9 pro, proti. Zdržel se, zamítnuto 10 pro, proti. Zdržel se, přijato. 44 jmenovitě, původní text docha, dojde k přeskumu desítky. Byla tady žádost, takže kontrola desítky elektronicky zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Odstavec 44 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Přijato. 46 v dvou částech. První část pro, proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro, proti. Zdržel se přijato. Dostáváme se k 56 se v dvou částech. První část pro, proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro, proti. Zdržel se přijato. 11 pro, proti zdržel se, zamítnuto 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 70 původní text dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato druhá část pro, proti, zdržel se, přijato E1 pro, Proti. Zdržel se zamítnuto. 5 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 4 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto hlasování výboru AFET jmenovitě. zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke zprávě Donjon. 18 pro, proti. Zdržel se zamítnuto. Původní text dvě části, první část pro, proti. Zdržel se přijato druhá část pro, proti. Zdržel se přijato 19 pro, proti zdržel se zamítnuto, tři původní text pro, proti, zdržel se přijato, jedna pro, proti, zdržel se zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 21 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování, zamítnuto. 22 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 24 pro, proti, zdržel se zamítnuto, původní text jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Původní text 12 ve dvou částech, první část, ve třech, pardon, první pro, proti, zdržel se, přijato dva, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se, přijato dva ve dvou částech, obě jmenovitě. V první části zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuje hlasování. Zamítnuto. Druhá část se tím vyřizuje. 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto, původní text 16 ve dvou částech, první část elektronicky zahajuje hlasování, jmenovitě zahajuje hlasování, hlasovali všichni, ukončuje hlasování, přijato druhá část pro, proti, zdržel se přijato, 29 pro, proti, zdržel se zamítnuto, čtyři jmenovitě, zahajuji hlasování, hlasovali všichni, ukončuji hlasování, zamítnuto, 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, původní text, 21 vedou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme, zahoj hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 31 pro, proti zdržel se zamítnuto, šest jmenovitě zahali hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Původní text odstavce 24 pro, proti, zdržel se přijato, sedm jmenovitě zahali hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 26. Původní text jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 8 jmenovitě. zahojí hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37 původní text v dvou částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato druhá část jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování ukončuji, přijato 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 43, původní text, dvě části, první část pro. Proti. Zdržel se, přijato, druhá část pro. Proti. Zdržel se, přijato. 32 pro. Proti zdržel se, zamítnuto. Odstavec 48, původní text jmenovitě. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. 39 pro, proti. Prosím ještě jednou. 39 pro, proti. Zdržel se. Přijato. 11 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 12 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. 13 pro, proti zdržel se zamítnuto. 64 původní text jmenovitě zahají hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Přijato 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 66 původní text jmenovitě zahojí hlasování. Hlasovali všichni, Ukončuji hlasování. Přijato. 34 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 68 původní text jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato odstavec 69 původní text jmenovitě zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato 14, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto 73 původní text pro, proti, zdržel se, přijato 38 jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Původní text odpadá. 15. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 16. Jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106 původní text, dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato 2 pro, proti, zdržel se, přijato 107 původní text pro, proti, zdržel se, přijato 111 původní text ve dvou částech, první část pro. Proti, zdržel se, přijato druhá část jmenovitě, zahoj hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování, přijato 36 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto 37 pro, proti, žel se zamítnuto. Celé usnesení jmenovitě zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k postoji Evropského parlamentu ke konferenci o budoucnosti Evropy. Poznací návrh 6, jmenovité hlasování. 6. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 16. To je pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 37. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto o 38. Jde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 39. Jde pro proti, zdrželi se. Zamítnuto číslo jedna. jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 19, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 20, kde pro, proti, drželi se 41. Jmenovité hlasování hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 18. Eh, pro, proti, zdrželi se. Eh, přijato 42, ne pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 21, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 31 e, jde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 44 kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 23 kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 2 kde pro, proti, zamítnuto. Původní text e, odstavce 7 na dvě části, kde první část je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část je pro, proti, zdrželi se přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato číslo 3, kde pro? Pardon, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. to. 46 jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. to. Odstavec 9. Původní text na dvě části. První část jde pro, proti, Zřejmě se přijato, druhá část jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 22, kdo pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 47, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Původní text eh, odstavce 10, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 48 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 49 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 50, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 75. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 4, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 51, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 69 jde pro, proti, drželi se, přijato. 72. Přeskoumáme 69, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 72 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text tím je vyřešen. 52. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 70 jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato, tím odpadá i ten původní text a teď 54, eh, 53, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 54 jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 76, eh, k tomu byl ústní pozměňovací návrh. Kolega Froň se hlasí. Äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych velice rád přednesl ústní pozměňovací návrh, aby se nahradil mm, štrasburk Bruselem. To je sídlo většiny evropských institucí. Já si myslím, že je důležité vyslat silný signál občanům, že bereme vážně a že po skončení agory občanů, aby tato se konala v Bruselu a ne ve Štrasburku. Děkuji. Takováto vysvětlení nejsou přípustná. Má někdo námitku proti tomuto? Je tady 40 eh, poslanců, kteří chtějí znést námitku. Ano, to je 40, takže ten ústní pozměňovací návrh nebyl připuštěn. A teď budeme hlasovat o původním znění návrhu 76 jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto co snad původní text na dvě části, první část jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jde pro. Proti. Zdrželi se přijato. 56 jde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 57 jde pro proti, zdrželi se zamítnuto, 24 na dvě části, první část jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 58 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 61, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 62, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 63, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 64, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 25, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 65, eh, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 66, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Potom strana číslo 5, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 26, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování zamítnuto. 27, kde pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. 67, jmenovité hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, jmenovité hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 30, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 31, eh, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 7, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 32, kde pro, proti, zdrželi se e, odmítnuto. Poznávací číslo 9, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto číslo 10, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 33, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 11. Jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Eh, Zamítnuto. 13. Pro. Proti. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 14, to je pro, proti, drželi se. Zamítnuto 15, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 34, jmenovitá hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 35 jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď se dostáváme k usnesení jako eh, celku v pozměněné podobě, eh, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ich danke Ihnen sehr. Děkuji vám. Tisztelt kollégák, kérem csendben hagyják el a termet. Dear colleagues, I ask... Vážení kolegové, odpuste prosím sál. In a quiet manner, we are going to start. Takže začneme s vysvětlováním hlasování. A szavazatmagyarázatok idejét. Kérem csendben hagyják el a termet. Teď přejdeme k vysvětlení hlasování. Statom önöket, Prosím, kolegové, opouštějte sál. Pos, prosím s co nejmenším hlukem. Vzhledem k velkému počtu žádostí o vysvětlení hlasování dnes při zasedání skoč, budeme muset skončit 14.45. Musí to tak být, aby se připravilo zasedání začínající v 15 hodin. Zbývající vysvětlení hlasování se budou konat zítra po hlasování, eh, ale mohou být odevzdány i písemnou formou. Děkuji vám. Kolegové, začneme s vysvětlováním. Dostáváme se eh, k Evropskému zelenému dílu. Pan Keleher z Renew, máte slovo na minutu. Uh, uh, Takže paní předsedkyně, Evropská zelená dohoda umožní všem členským státům transformaci na nízkouhlíkové hospodářství. Ale to je pouze začátek. Kolego, já se omlouvám, že vás zastavuji. Ale prosím, navrhuji, abychom půl minuty počkali a to začali teprve potom. Ano. Ilmoblte, eh, Fiona Closhant. Uh, A Takže Evropský Green Deal umožní všem členským státům transformaci na nízkouhlíkové hospodářství. Ale to je pouze startovní čára. Já jsem podpořil svým hlasem tuto dohodu, protože je to solidní plán na eh, dekarbonizaci našeho hospodářství. A to si bude vyžadovat tři věci. Za prvé, musíme zajistit, aby všechny komunity eh, byly, dostali podporu při této transformaci. Musíme zajistit, aby vlády přijaly těžká rozhodnutí teď a ne až později. A za třetí, Soukromé firmy musí pracovat ruku v ruce s vládami. Dochází nám čas a ty eh, požáry, které zachvátily Austrálii, by nás všechny měly skutečně děsit. I v mé vlastní zemi, tam je zase neobvykle bouřlivé počasí. Musíme dát lidem naději naději na lepší budoucnost, protože bez této naděje lidé to prostě vzdají. Poslechněte si eh, tu ten projev novozélandské novozélandské premiérky, protože ta je velmi inspirující. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím pěkně, dodržujte tu jednu minutu. Eh, prostě není možné, aby každý hovořil 60 minut, takže Antony Hukreniu. Přihlasovali jsme o možná nejvýznamnějším kroku, který Evropská unie vůbec může přijmout. Evropský eh, Green Deal je nezbytným krokem zastavení klimatických změn a na ochranu biodiverzity. Akční rámec musí být dohodnut na národní i mezinárodní úrovni. Znečištění se nikdy nezastaví na hranicích. Každý jednotlivec, každé místní společenství musí jednat. V Fávišem u nás doma je znečištění tři, třikrát nad limit. A přitom vláda to dál toleruje. Místní volení zástupci prosazují environmentální projekty, například jsme město bez plastu. Když dáte společenstvím sílu, tak vyřeší své problémy. Evropský Green Deal eh, slibuje napravení environmentálních škod, které poškozují budoucnost našich dětí. Nesmíme dál ničit přírodu. Můžeme využít nové technologie k tomu, abychom měli budoucnost zelenější a čistší. Nyní paní Jones na minutu. Mrs. Jones, the floor is yours. Máte slovo, paní Jones. Thank you. Děkuji. Eh, klimatická a environmentální krize je jednou z největších výzev, před kterou lidstvo stojí a všichni se musíme vynasnažit eh, s ní bojovat. Potřebujeme udržitelný ekonomický model, který musí být přizpůsoben 20. Eh, letům eh, tohoto tisíciletí a století. Abychom zlepšili životní podmínky všech, aby nikdo nezůstal pozadu. Evropský Green Deal zahá od eh, Rumunska po, po Irsko. A Spojené království je přímo tam, je to obrovská pevninská masa, ta si vyžádá obrovskou změnu. A Wales byl první zemí na světě, kdo, kdo vyhlásil klimatickou krizi, chceme spolupracovat s našimi sousedy, chceme a musíme. Evropský, Evropská zelená dohoda eh, musí celou Evropu nasměrovat k udržitelnému růstu, prosperitě a blahobytu. Jsme eh, průkopníky v oblasti životního prostředí a a ekonomické politiky musí provázet tuto transformaci a vytvořit podmínky pro udržitelné změny. Wales udělá, eh, při, k tomu přispěje svým dílem. Děkuji, pan Bompar za GUE. Manuel Bompard. Drazí kolegové, kolegyně, paní předsedkyně, náš eh, parlament vyhlásil před nedávnem ekologickou krizi a eh, krizi životního prostředí, takže teď je nezbytné jednat, abychom dostáli významu této výzvy. Už ten, ten text, který jste nám předložili k hlasování, sice má určité zajímavé záměry, ale neodpovídá naléhavosti situace. Je tu několik příkladů. Například cíl snížení skleníkových plynů o 55%, to už mělo předchozí, v předchozím volebním období. Musíme jít aspoň na 65% do roku 2030, pokud chceme skutečně zastavit klimatické změny. Dále eh, reformy společné zemědělské politiky. Ovšem eh, ten text, eh, který teď tu máme, tak nepočítá s touto transformací a například se tu neodsuzují dohody o volném obchodu. Takže tento text v mnoha ohledech nedostačuje a proto nebylo možné ho podpořit. Děkuji a dalším řečnicí je Jessica Steigrud. Takže nemáme zatím všechny odpovědi, ale dnes je začátek naší cesty a je to jakýsi okamžik um, vstupu na, uh, na měsíc, kdy je tu uh, Ursula von der Leyen, uh, která vyhlásila tento uh, díl, ale když Eh, něco takového slibujeme, musíme rozpracovat, jaké to má dopady. Jinak dělat to bez toho, bez zvážení těchto dopadů, tak je to pouze populismus. musíme, když do něčeho investujeme, tak tím neinvestujeme do něčeho jiného. Takže dát tisíce miliard do klimatu a neinvestovat do bezpečnosti, zdravotních systémů nebo technického rozvoje, základ budoucího růstu, to je eh, problematické. A když se podíváme na eh, například uhlíkovou neutralitu, ehm, nesmí to být zkrátka jen záplata. Ehm, musíme mít politiky, kteří skutečně přijmou odpovědnost, kteří nastíní rozumné cíle a budou ochotně akceptovat všechny následky, že já jsem, hlasoval, já jsem odmítla. A nyní paní Šojdrová

jsem Za rezoluci o evropském zeleném dogovoru, ker natančno povzema stališče Evropského parlamenta. Já jsem eh, hlasovala o zeleném dílu, eh, který odráží také situaci v Evropském parlamentu. My chceme neutralitu vůči používání uhlí, chceme zlepšit kvalitu života na naší planetě a Toto je vyvážený návrh. Eh, musíme se konfrontovat a vypořádat eh, s klimatickými změnami a vytvářet také přechodná období. A klíčovým významem je spolupráce mezi občanskou společností a ekonomickými kruhy. Toto usnesení se snaží o eh, společnost nezávislou na uhlí

Zelená dohoda pro Evropu je jeden krok, který by měl řešit také otázku nerovností, které eh, máme na, eh, ve světě v oblasti boje proti klimatickým změnám. Musíme konečně začít eh, řešit tyto otázky, musíme přestat používat fosilní paliva a musíme také zajistit to, aby ženy byly v jádru jakékoliv zelené dohody, ale zatím to není definitivní. Budeme tlačit na komisi, aby implementovala opravdově zelenou dohodu, která zajišťuje sociální ochranu, naplňuje vysoké eh, ekologické ambice a provede nás eh, také tím procesem akceptace veřejnosti. Děkuji pan eh, Mick Wallis na jednu minutu. Je tady mnoho částí v tom usnesení o Green Dealu. V odstavci 60 se například hovoří o nákladech na renovaci budov s tím, že nesmí nést ti eh, nejzranitelnější. Potom tady je eh, ustanovení o rekvalifikaci, o mikroplastech, ale já jsem to ustanovení nemohl podpořit, protože je tady příliš mnoho věcí, se kterými nesouhlasí, které podkopávají ten boj proti nerovnostem, proti klimatickým změnám. Úplně se ignoruje Mercosur, hovoří se tady o zemním plynu jako o přechodném Eh, eh, palivo. Odkazuje se tady na eh, společnou městskou politiku, která víme, že velmi škodí klimatu a 60 miliard peněz nich vyplatníků na dotace, které jdou velko podnikům v zemědělství a přitom upíráme podporu malým farmám, tak to není dobře a rozhodně to nepřispívá k splnění cíle uhlíkové neutrality roku 2050. Děkuji. Další eh, řečníkem paní Kledeli. Děkuji, paní předsedkyně. My v Evropské unii eh, eh, máme lepší výsledky boji proti klimatu než jinde ve světě, ale to neznamená, že už jsme toho udělali dost. Já jsem hlasovala proti tomu usnesení, protože je naprosto nedostatečné, nedosahuje to rozměru té krize. A hlasování u některých pozměňovacích návrhů ukázalo, že někteří sice mají hezká slova, ale nejsou připraveni zvednout ruku pro to, abychom eh, eh, zdolali rozsah této krize. Například eh, tady byla pasáž, kde se upozorňuje na to, že většinu emisí vytváří 71 eh, velkých nadnárodních společností. Eh, potom je tady podpora zemního plynu, jehož emise eh, by mohly zvrátit veškerý pozitivní dopad a potom utrácíme miliardy na vojsko, což také může mít velmi vážný dopad na klima. <clears throat> Už jenom to, že jsme tady, je urážka toho potřebného úsilí pro to, abychom tento problém řešili. Andreas Glick za Renew. Budu hovořit německy, vážené dámy a pánové. Nesouhlasíme se vším, co dnes bylo rozhodnuto v usnesení o Green Dealu, ale přesto jsme neodmítli toto usnesení, protože zejména my jako přímí zástupci zvolení do Evropské unie se musíme ptát v oblasti klimatick, ochrany klimatu, jak můžeme pomoci Eh, usnesení týkající se také obchodu s certifikáty, když se jedná o to aplikovat a rozšířit to na vozidla a budovy, eh, s tím nesouhlasíme, protože všechny oblasti, které patří do obchodování EET, čili eh, s povolenkami, tam chceme také zorganizovat tuto možnost obchodních povolenek, protože jinak náš cíl nevyřešíme. Proto chceme, aby se to rozšířilo také na budovy a vozidla. Děkuji mnohokrát. Mm, děkuji vám mnohokrát a teď pan Brugles. Hlasoval jsem za Evropský zelený dogovor. Já jsem hlasoval pro usnesení o Green Dealu protože je nezbytný, i když sociální rozměr tam tak trochu postrádám. A naše ekonomické uvažování není úplně na výši, když neprokážeme také ohled na sociální dimenzi. Bez toho Evropská unie a evropská demokracie ztratí podporu občanů. Neboť pakliže tento Green Deal přinese užitek jenom několika lidem, ale náklady se rozdělí na všechny, pak je jasné, že lidé lidé proti tomu povstanou, ale máme ještě čas, abychom to skorigovali a sice prostřednictvím usnesení o sociální dimenzi Evropského zeleného dílu. Merci, madame la présidente.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 nous avons constaté à quel point un certain jusqu'au boutisme bureaucratique et idéologique a sous tendu la ehm, takže ehm, často vidíme, jak to celé eh, ovlivňuje ten text. My jsme tedy eh, předložili návrh tak, aby to bylo koherentnější a realističtější, zvláště ty stovky ehm, miliard euro, které jsou mobilizovány. Podstatná část skupiny eh, pod podporuje zředěný koncensus a e, to by bylo pro e, Evropu ekonomicky a sociálně nedobré. Proto je důležité se držet e, ekologických ideálů, ale ne úplně, tedy proto jsme se zdrželi. No Omlouvám se, jsem vás vynechal. Děkuji vám. Před 50 lety byli ohroženi lvy, tygři a vlci. Eh, samozřejmě lvy jsou teď stále ohrožováni, ale eh, vlci se rozšířili, protože lvy žijí v chudých zemích, tygři ve středně příjmových a eh, vlci v bohatých zemích. Co, to nejlepší, co se může životnímu prostředí může stát, je tržní kapitalismus. Karel Marx také říkal, že um, přírodní zdroje jsou vykořišťovány a jsou k tomu určeny sovětský komunismus zničil Bajkalské jezero eh, a eh, vypouští do Volhy tolik eh, ropy, že se na lodích říká, aby tam lidé neházeli nedopálky. Je vidět, jak se tyto problémy šíří v zemích, které jsou dostatečně bohaté, že si to mohou dovolit. Pokud chcete chránit přírodu, vraťte se ke konzervatismu. Děkuji mnohokrát. Aleksandr Vondra, EKR. Uh, uh, šetřit zdroje jak revitalizovat lesy jak uh, zadržovat vodu v krajině ale zároveň výsledný text je příliš radikální klade nerealistické cíle a já jsem ho podpořit nemohl protože ten redukční cíl na rok two thousand and thirty je absolutně nerealistický a zdroje které evropská komise tu včera slibovala ve výši jedné miliardy eur ročně na celou eu z rozpočtu je doslova směšná částka jako plivnutí eh, do kanady. a dva pozměňovací návrhy které eh, jsme předkládali na podporu jaderné energie která by té tranzici mohla Eh, pomoct tak eh, na pomoc lidem kteří jsou odkázáni na eh, dálkové topení tak tyto pozměňováky neprošly a já jsem kvůli tomu hlasoval proti této rezoluci. Děkuji Angel za e na minutu, prosím. Dámy a jsem zásadně proti takzvané zelené dohodě. Nejen proto, že to je zvláštní dokument, velmi eh, podivný dokument, který vede eh, k neuróze, k psychóze, ale také to vede k pokrytectví. Můžeme tedy hlasovat pro. My jsme nicméně před několika měsíci hlasovali proto, že přes Evropskou unii budou putovat prázdné nákladňáky a budou krást práci Bulharům. Jde tedy o to, že bychom se měli zamyslet nad rozšířením uhlí v rámci EU, zároveň ale nesouhlasíme s tou nejekologičtější formou energie, s jadernou energií. Máme eh, tedy především větrnou energii k dispozici. Zároveň si musíme uvědomit, že tu máme infrastrukturu, která byla z velké části outsourcována do Číny. Děkuji, děkuji. A nyní paní Gil. Um, I strongly... Já eh, velice podporuji Evropský, eh, Evropskou zelenou dohodu. Rozsah výzvy je takový, že potřebujeme eh, totální revoluci eh, nejenom v tom, co dělají státy, ale velice důležité je také eh, v tom, že je to v tom, co, dělají občané, co děláme my. A náklady nesmějí spadnout na ty, kteří mají nejnižší příjmy nebo nejmenší zdroje. Musíme se postarat o to, aby populisté nezni, nezneužívali obav, které eh, lidé z té změny mají. A na nás leží břemeno, abychom se postarali o to, aby lidé pochopili eh, eh, to, že je důležité, jak že musí pokračovat jejich práce, ale také že třeba se stát o planetu. Jsem ráda, že v oblasti finančních služeb jsem mohla přispět této věci eh, na výboru pro hospodářské záležitosti a také eh, pokud jde o moji zprávu o benchmarky, tam se to také eh, objevilo. Hm. Děkuji. Nyní budeme vysvětlovat hlasování k návrhu usnesení k Eh, zachovávání práv občanů v dohodě o odstoupení, než je Billy Kelleher. Já se omlouvám, eh, neviděl jsem, že eh, již odešel, protože vystoupil v předchozí debatě. Nyní Jackie Jones za SAD.